pro ústavní záležitosti navrhl interpretaci pravidla 5, odstavce 5, pravidla 210a jednacího řádu parlamentu. Text je také k dispozici na webových stránkách a bude zveřejněn v zápisu. Interpretace bude považována za schválenou, pokud do 24 hodin žádná politická frakce nebo minimální počet poslanců se nepostaví proti, nebude nic namítat, nevznese námitku. Rád bych